Eh, let's start, Tak vážení kolegové, začněme. Bod číslo 5, zpráva o implementaci směrnice 2012 eh, eh, o právech a ochraně obětí trestných činů. Vážení kolegové, vítám tu eh, kolegy z výboru FEM na společnou rozpravu o pozměňovacích návrzích. Jak víte, tak eh, tato směrnice reaguje na potřebu podpořit ochranu evropských občanů, vzhledem k tomu, že více, eh, stále více lidí cestuje nebo studuje v zahraničí a proto se mohou stát eh, oběťmi trestných činů v jiné zemi než ve své vlastní. Spoluspravodajové předložili návrh zprávy o implementaci této legislativy a vytvořili hodnocení opatření, které přijali členské státy, aby umožnili jednotlivcům domáhat se svých práv eh, a povinností na základě této směrnice a e, překážky, e, které vznikají v implementaci na národní úrovni. Dnes máme příležitost vyslechnout si zpravodaje a stínové zpravodaje, e, kteří se vyjádří k dvěma 148 pozměňovacím návrhům, které byly podány k této zprávě. Teď dám slovo své spolupředsedkyni, paní Mary Hannibal, místo předsedkyni výboru FEM. Prosím. Děkuji vám moc krát. Vítejte na této schůzi. Já doufám, že ještě přijde o něco více lidí. Také bych chtěla využít této příležitosti, abych poděkovala kolegům z výboru Libe za dobrou spolupráci, která byla dosud velice plodná. Myslím si, že už jsme si vybudovali poměrně eh, užitečný režim spolupráce. Tato zpráva se týká eh, návrhu zprávy o Evropském ochranném příkazu, který byl přijat našimi výbory na poslední naší společné schůzi. Jak víte, oba tyto legislativní návrhy jsou součástí takzvaného balíčku o obětech. E, návrh zprávy e, přináší konkrétní doporučení, které mají zlepšit tuto směrnici e, a zefektivnit její fungování, tak aby oběti trestných činů se dočkali podpory a ochrany, kterou potřebují, a to kdekoliv v Evropské unii. Teď dám slovo spoluzpravodajům, kteří představí své názory na pozměňovací návrhy. Nejprve paní Jiménez Beseril na pět minut, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu mluvit španělsky. prosím, nasaďte si sluchátka. Zaprvé chci poděkovat všem poslancům, kteří přispěli k této zprávě. Já podporuji valnou většinu pozměňovacích návrhů, které zvětšují kvalitu textu a chtěla jsem vysvětlit, jaká témata zde jsou nejdůležitější a která se tedy objevují ve velké části těch pozměňovacích návrhů. Ještě předtím ale přednesu krátký úvod. Tato směrnice z roku 2012, jak už vysvětlila kolegyně, patří do balíčku zabývající se e, právě e, obětí. A my jsme si uvědomili, že tu téměř není žádná legislativa o obětech. Máme tu eh, eh, evropský příkaz eh, ale není zde eh, rámcové rozhodnutí. To, které máme, eh, ne, nezohledňuje eh, práva obětí dostatečně. Velná většina pozměňovacích návrhů se týká úlohy oběti při trestních procesech. A my se snažíme ověřit úlohu oběti při takovýchto eh, trestně právních soudních procesech. Zejména tam, kde oběti jsou svědky. To se často stává. Uvědomuji si, že to často vypadá jako, že my něco děláme pro oběti, ale přitom za jejich zády je neuvěřitelné, že eh, hovoříme nebo snažíme se něco nadefinovat pro oběti a přitom je to za jejich zády. Co se týče eh, trestního práva, eh, často se soustředíme na útočníka, ale nikoli na oběť. V mnoha místech či mnoha zemích při provádění této legislativy je toto důležité zdůraznit. Oběti musí být chráněny v trestně právním e, procesu. A e, k tomu směřuje i mnoho pozměňovacích návrhů. Další pozměňovací návrh 50, 56, 100, 104, 168, 227 a další se vztahují k významu Istanbulské úmluvy. Eh, s tím jsme se ještě příliš nesetkávali ehm, v textu z roku 2012 eh, a je zapotřebí eh, zohlednit význam a prospěch této úmluvy. Jde zde také o harmonizaci ehm, harmonizaci, postěhování, obtěžování ve všech členských státech. A já ponechám ponechám nyní slovo paní Beser, eh, o tom bude hovořit do větší hloubky. My jsme nicméně chtěli zajistit, že kromě tedy eh, státu vlastní příslušnosti budou mít i v jiných státech garantovány oběti práva, eh, jak to už bylo v té směrnici z roku 2012. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů z různých členských států zaměřených na ochranu nedokumentovaných obětí protože se může stát, že oběť eh, by eh, eh, mohla nahlásit trestný čin a přitom být předmětem sankcí. Je zapotřebí chránit oběti. Přemýšlíme například o obětech obchodování s lidmi. Mnoho obětí má strach z toho, že budou budou eh, poslany pryč z daného státu, pokud eh, ohlásí takovýto trestný čin. A eh, Děkuji paní Koradce Bild, která přinesla mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají genderového násilí a ochrany mladistvých. Tyto oběti musí být chápány jako zranitelnější. Pak tu je celá řada pozměňovacích návrhů zaměřených na ochranu nezletilých a u nás ve Španělsku se hodně hovoří o zabití eh, dětí a souvisejících eh, trestných činech a je zapotřebí eh, to zohlednit. Jedním z hlavních problémů v členských státech je to, že profesionálové v, v oblasti práva nebyli patřičně vyškoleni ohledně toho, jak jednat s obětmi a zohledňovat jejich práva. Proto je zapotřebí takovou, takovéto školení eh, poskytovat, to je zásadní pro strany plní této směrnice. A také jsme zde zohlednili význam kampaně eh, informační ohledně oběti ve společnosti. Možná největším úspěchem směrnice z roku 2012 bylo individuální hodnocení, bohužel ne ve všech členských státech. Eh, článek 22 směrnice byl patřičně aplikován. Individuální hodnocení je zásadní proto, abychom mohli zhodnotit potřeby jednotlivých osob a patřičným způsobem s nimi zacházet. Eh, článek 22 způsobil tedy při své realizaci mnoho problémů v členských státech, například je to s oběťmi terorismu a já jsem velice ráda, že oběti terorismu jsou zde konkrétně zmíněny v mnoha, člen, eh, v mnoha pozměňovacích návrzích, protože v té směrnici eh, z roku 2017 zmiňovány nejsou, snad jen v několika úvodních ustanoveních jsou zmíněny. Je zapotřebí, aby zmíněny byly oběti terorismu. Je tu totiž obrovský eh, rozdíl eh, v, eh, v právech těchto obětí. V Paříži, v Nice, v Barceloně došlo k mnoha obětem a e, bylo patrné, že tyto osoby často nemají patřičná práva, která byla již zmíněna v roce 2012 e, běžně pro oběti. Takže je zapotřebí, aby toto bylo zohledněno. A v Libe jsme diskutovali v lednu o nedostatku pomoci e, obětem po, bruselských, po bruselském atentátu. A je zapotřebí se podívat na to, jak bylo zacházeno s oběťmi a e, učinit zadost jejich právům. Ani vláda, ani pojišťovny nejednali podle platné směrnice. Je tedy zapotřebí, abychom na tyto nedostatky poukázali a snažili se je napravit. K tomu směřují i tyto pozněvací návrhy. Oběti terorismu ze své definice jsou reprezentovány ve významné skupině a musí mít eh, patřičné zacházení, zapotřebí s nimi zacházet s respektem. Je zapotřebí chránit jejich důstojnost a bezpečí. Pozměňovací návrh 203 žádá členské státy, aby vytvořili právní mechanismy zaměřené na eh, penalizaci oslavování teroristického činu, protože to ponižuje oběti a může to způsobit sekundární viktimizaci a poškozovat takto důstojnost obětí. A na závěr ještě chci říci, eh, že bych chtěla eh, chtěl dál spolupracovat eh, eh, se všemi eh, poslanci. Pozměňovací návrhy, které byly přiloženy, mi většinou připadají vynikající a reprezentují názory všech. Myslím, že s nimi nebudeme mít velké problémy, protože nehledě na stranickou příslušnost, my všichni na první místo stavíme oběti. Děkuji za tento velice zajímavý projev. A Nyní dám slovo Angelice Mlinár. Chtěla jsem, ona zde není a její vyjádření eh, přečte eh, kolegyně Beatrice Pekera Bastareka. Děkuji, paní předsedající. Jménem spoluzpravodajky Angeliky Mlinár za ALDE vám přečtu její vyjádření k pozměňovacím návrhům. My také za ALDE vítáme eh, skvělé připomínky poslanců, jsou koncensuální, není tam žádný pozměňovací návrh, který bychom nemohli eh, podpořit. Eh, pozměňovací návrhy vylepšují zprávu a paní Mlinár věří, že výsledkem bude silná a dobrá zpráva, která podpoří práva obětí. Dále i podle Istanbulské eh, úmluvy vítáme eh, návrhy, které na ní poukazují, protože jsou nezbytné pro boj proti násilí eh, na ženách a na dětských obětech. Chci zdůraznit, že se nacházíme na významné křižovatce. Je nezbytné posílit ratifikaci EU tohoto procesu, protože Istanbulská úmluva jako taková je soudržný a e, inkluzivní nástroj, právně závazný EU, e, založený na čtyřech pilířích, e, zabránit násilí, ochraně obětí a pronásledovat a potrestat pachatele neexistuje lepší nástroj proti násilí nejen proti ženám, ale i proti celým rodinám a zejména na ochranu obětí, protože rozsah trestných činů, které tam jsou uvodeny pod eh, tématem násilí, eh, zdaleko přesahují to, co tam jednotlivé země eh, za ta léta eh, přidali. Eh, také vítáme návrhy, které se zvláště zabývají ženami a dětmi jako oběťmi obchodu, obchodu s lidmi, sexuální vykořišťování a otrocké práce. Děkuji. Děkuji spoluspravodajům a nyní je příležitost i pro poslance, aby se vyjádřili. Prosím o stručnost, nemáme mnoho času. Nejprve paní Koraca Bild. Děkuji, paní předsedající. Vítám a podporuji tuto skvělou zprávu a i práci Terezy Angeliky je důležité mít dobrou, koherentní, silnou politiku ochrany, abychom bojovali proti beztrestnosti a vzbudili Eh, důvěru obětí, zvláště obětí eh, sexuálního zneužívání dětí, domácího násilí, genderového násilí. To je třeba všechno brát eh, vážně, abychom prolomili bariéru ticha a mlčení. Ta zpráva je důležitá i proto, že je potřeba udělat rychleji a více k provedení směrnice, protože po více než dvou letech ne všechny Členské státy tuto směrnici provedly a některé členské státy ji provedly jen částečně. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zranitelným skupinám, jako jsou děti. Zvláště děkuji všem kolegům, kteří podpořili ty návrhy společně s námi, které směřují tímto směrem, to znamená ochrana eh, dětí před eh, opakovanou dvojitou viktimizací a tak dále. A co se týče specifických doporučení pro členské státy. Zdůrazňuji osu spravedlnosti pro všechny, informovat oběti o jejich, správě, o jejich právech, posílit eh, přeshraniční spolupráci, protože jde i o přeshraniční trestnou činnost, podpora všem obětem bez diskriminace a, jak již řekla Tereza, k článku 22 Eh, otázka tedy individuálního hodnocení zaměřeného na, jedno, na jednotlivé osoby. Každá oběť je jiná a má specifické potřeby. Také děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili eh, k těm pozměňovacím návrhům, které posilují eh, situaci dětských obětí, ku příkladu dětských obětí obchodu s lidmi a děkuji také jak Tereze, Beatrice i Angelice které upozornili na propojení eh, s Istanbulskou úmluvou. To je důležité, protože i ta hovoří o ochraně obětí. Proto i my jsme zde znovu vyzvali členské státy k ratifikaci a k provedení Istanbulské úmluvy, která je jedinou mezinárodní eh, smlouvou, která se tímto tématem zabývá. Členské státy by tam měly eh, připojit i trestný čin pro následování stalkingu. Eh, I to umluva jasně vyžaduje tak, aby všechny členské státy měly v trestních zákonnicích stalking uveden. Víme i na základě eh, skutečně páchaných trestných činů, že často se dospěje až do určité eh, fáze vinou toho, že eh, oběti nebyly brány vážně, když se hlásili o, pomoci, o pomoc a eh, úřady ne, nejednali, neochránili ženy a potom došlo i k jejich úmrtí. Chci upozornit na smrt italsko-egyptské dívky, která byla zavražděna tento týden v Londýně, již byla, již byla byta Eh, loni eh, opakovaně žádala o pomoc, poukazovala na to a teď eh, skutečně byla ubyta k smrti, takže se, je potřeba se tomu věnovat. Také je potřeba věnovat více peněz na helplinky, hotlinky pro oběti, informovat oběti, alespoň i ještě v jednom dalším jazyce než jazyce členského státu, protože jde i o přeshraniční trestné činy Eh, jde o to, aby se obětem dostalo ochrany a pomoci eh, i v situaci, kdy ty oběti nehovoří oficiálním jazykem země. Tam je potřeba poskytnout překlady a členské státy tyto kapacity musí eh, musí zajistit. Také musí zajistit kapacity podpůrných služeb, a nejen toto nechat pouze na bedrech eh, nevládních organizací. Ty si vedou skvěle, ale nestačí, to je potřeba investovat do útulků a psychologické eh, pomoci a eh, jiných sociálních služeb. Chci poděkovat všem kolegům a spoluspravodajkám a těším se na další práci. Děkuji. Děkuji, paní Kaufmann. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat eh, z celého srdce oběma zpravodajkám. Odvedli eh, skvělou práci, skvělá eh, zpráva na velmi důležité téma. Ochrana obětí, mnoho už zde bylo řečeno. My se vždy zaměřujeme na pachatele, ale co se děje s obětmi a jaká práva mají, to se často zamete pod koberec a Eh, podle mě je dobré se tím zabývat v této zprávě i to, jak je eh, vlastně prováděna ta směrnice na ochranu obětí. To, co řekla paní eh, Korat Zabilt, je podle mě zcela nepřijatelné, že některé členské státy po tak dlouhé době ještě tuto směrnici vůbec neprovedly. A také mě velmi překvapuje, že komise ještě nevypracovala zprávu o provedení této směrnice ze strany členských států a měla to udělat už v listopadu loňského ro- ro- roku. Jako kdyby komise toto téma e, nepovažovala za prioritní a členské státy také ne. To mě velice zlobí. Zvláště když se na to podívám z hlediska obětí. Jeden eh, bod, vzhledem k tomu, že nemáme mnoho času, Eh, co se týče tedy těch pozměňovacích návrhů, které jsem poslala, jde o eh, oběti s, eh, s migračním statusem. Víme od migrační agentury, že ten status, že se jedná o žadatel o azyl nebo, nebo nebo o migranta, že tam je velice těžké vyšetřovat tyto trestné činy a pomáhat oběti, že tyto oběti právě mají veliký strach se přihlásit u úřadu nebo u policie a říci, že se staly e, obětmi trestných činů právě z toho důvodu, že mají e, strach z toho, že budou e, vlastně navráceny do svého domovského státu. Musíme dbát na to, aby existovaly Eh, bezpečné cesty pro každého, pro každou oběť, bez ohledu na její status, <clears throat> aby se jí dostalo jako oběti odpovídající ochrany. Myslím, že eh, oběť trestného činu by měla být chráněna i před tedy odsunem eh, z toho členského státu, i přesto, že třeba ještě běží, běží policejní řízení v tomto směru. To je také zakotveno v Istanbulské úmluvě. Děkuji všem spoluzpravodajům, myslím, že zpráva bude velice dobrá a že parlament vydá velice jasný signál schválením této zprávy. Děkuji. Thank you. Um, next. Děkuji. Nyní je na řadě paní Kenge. Děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za vynikající práci. I já jsem podala několik pozměňovacích návrhů k tomuto textu. Souhlasím s kolegy, kteří hovořili přede mnou, pokud jde o ochranu zranitelných osob. Stále ještě neexistuje žádná definice obětí měla by zahrnovat eh, všechny osoby co nejširších možných kategorií. Chceme-li mít efektivní strategii na ochranu všech obětí. Zejména mám na mysli ty lidi, kteří jsou oběťmi zločinů z nesnášenlivosti. Maria Mustafa, jedna z nich, byla před několika dny zbyta a zemřela. A to proto, že nebyla předtím nikdy vyslyšena. Nikdo ji neposlouchal. A to nemluvím jenom o ní. Pak jsou tu další oběti násilí, které hledají spravedlnost, ale bojí se obrátit na policii, protože někteří, někteří z nich jsou azylanti a bojí se, že budou posláni domů. Je potřeba přesně definovat různé kategorie zranitelných osob, jinak bude těžké jim pomoci. Co například oběti stalkingu, to jsou většinou ženy. A tato forma násilí, stalking, není ve všech členských státech uznáván. Je potřeba těmto obětem poskytovat pomoc. Oběti trestných činů jsou nadnárodní. Trestné činy neznají hranice. Je třeba zapomenout na jejich státní příslušnost a pomáhat bez rozdílu všem. Děkuji. Paní Verža. Děkuji vám, paní předsedkyně. V Evropské unii je mnoho obětí trestných činů. Lidé cestují, pracují v jiných státech, migrují mohou se stát oběťmi trestných činů. Směrnice z roku 2012 chtěla reagovat na tuto situaci, ale teď vidíme, že nedostačuje. Částečně proto, že některé členské státy ji netransponovaly v pořádně. Jak říkala paní Jiménez, pokud jde o oběti terorismu, s tím souhlasím. Ve Francii je mnoho obětí terorismu, které se stále ještě nedočkaly odškodnění. A pak jsou to tak, takové vedlejší oběti, například když byly ničeny budovy v Sendeny, tak ti lidé eh, ne, neměli nic společného s těmi teroristickými útoky, ale přesto měli poničené domovy ještě mnoho let potom. Eh, paní eh, Beatrice tu nemůže být, omlouvá se a požádala mě, abych poděkovala stínovým zpravodajům za vynikající práci. Eh, už eh, ohledně obětí práv eh, a implementace směrnice toho bylo řečeno hodně a paní Birk se v pozměňovacích návrzích soustředí na sexistické násilí, na násilí proti migrantům a osobám LGBTI a obětem, na oběti trestných činů z nesnášenlivosti. Jako třeba podpůrných služeb, jako jsou telefonní horké linky a další, které jsou obětem, zejména obětem sexistického násilí snadno přístupné. Děkuji jako poslední pan Marcelezi. Děkuji moc krát zpravodajkám za zprávu. Většina členských států eh, neimplementovala opatření, která by umožňovala migrantům bez dokladů ohlašovat různé formy diskriminace zneužívání a trestných činů. V takovéto situaci jsou migranti ještě zranitelnější, zejména ženy a mladé dívky. Naše společnost je tak pro ně ještě nebezpečnější. Musíme zajistit všem kategoriím obětí přístup ke službám bez ohledu na jejich status, na jejich pobyt E, jakožto člen výboru pro ženská práva bych chtěl hovořit také o genderovém násilí. Tak jako předchozí řečníci se domnívám, že Istanbulská umluva je nesmírně důležitá. A to, že některé členské státy ji neratifikovaly, je nepřijatelné. Bulharsko také neratifikovalo tuto umluvu, což je znepokojivé. Oběti genderového násilí potřebují zvláštní zacházení a péči a je třeba školit eh, odborníky, kteří by s těmito oběťmi pracovali. Závěrem bych chtěl říci, že nestačí oběti informovat. Je třeba také posilovat jejich postavení. Posilovat postavení žen je zejména nutné, abychom abychom začlenili genderové násilí do této velice kvalitní zprávy. Děkuji a těšíme se na spolupráci. Děkuji. Chce komise něco dodat? A prosím o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji moc krát za slovo. Chtěla bych moc poděkovat za velice kvalitní a obsáhlou zprávu a také za dnešní diskuzi. Poskytnu několik aktuálních informací o e, čtyřech směrech naší práce, abych vás ujistila, že tato směrnice je pro nás stále nesmírně důležitá, respektive její správná implementace. Nejprve se zabýváme neúplnou transpozicí této směrnice. V roce 2016 e, jsme vydali sdělení o e, situaci v 16 členských státech a e, někde e, tyto procedury vedly k zaslání stanoviska do Řecka v Dubnu a e, loni v říjnu do Irska. A v současnosti všechny členské státy podali hlášení o svých národních opatřeních, přestože u tří zemí je ta transpozice jenom částečná, to je Irsko, Rumunsko a Slovinsko. Eh, pokračujeme v zahajování řízení pro porušení předpisů proti 16 členským státům, které nepodali notifikaci včas, přestože od té doby ohlásili úplnou transpozici. Proč? Protože teď analyzujeme nakolik eh, ty texty hlášení jsou úplné. A pokud neexistují prováděcí opatření, eh, můžeme to řešit buď zahájením řízení pro porušení povinností, anebo úplně eh, novým řízením, úplně novým případem. Eh, tady se obracíme na pomoc k externímu smluvnímu partnerovi. Hodnocení konkrétního členského státu eh, budou přicházet v průběhu roku 2018 a celá zpráva, celá studie bude hotová v roce 2019. Ověřujeme také, nakolik jsou jednotlivé právní předpisy vtěleny do zákona a jak se uplatňují v praxi v členských státech. Během tohoto ověřování se soustředujeme na díry v zákonech, na mezery a nedostatky, na které správně poukazujete ve vaší zprávě. Abych eh, uvedla příklad. O, ověřujeme, eh, nakolik eh, inkluzivní je definice oběti. Jestli platí bez rozdílu a bez diskriminací i na oběti, které nemají strvalý pobyt v dané zemi. Nakolik jsou informace předávány srozumitelně, zejména obětem se specifickými potřebami. Zkoumáme také to, jak fungují a jak jsou zřizovány podpůrné služby pro oběti a také jak jsou financovány, přestože eh, členské státy nemají povinnost je financovat, tak ale chceme úplný obrázek o jako situaci. Zabýváme se také praktičtěji eh, školením, tím, jak je organizováno tak aby s oběťmi se zacházelo zodpovědně a to ze všech eh, stran. Opíráme se o data a statistiky od členských států, které měly přijít v listopadu 2017 a které stále ještě přicházejí. Takže v roce 2019 komise vydá zprávu o implementaci této směrnice. Probíhá samozřejmě práce na napomáhání této implementaci. Na počátku letošního roku jsme oslovili přes 120 expertů, vlád, komisařů důležitost směrnice o obětech je pro členské státy zásadní. Členské státy se opětovně zavazaly k správné implementaci této směrnice. Zdvojnásobili jsme objem finančních prostředků eh, na granty eh, v rámci těchto programů, jako je Justice a další eh, které mohou také šířit informovanost o právech obětí podle evropského práva. V letošním roce jsme vyčlenili 2,5 milionu euro na tyto granty a pomáháme členským státům s implementací nejnovějšího AKI, které se týká konkrétně obětí. Zajména jde o ochranu obětí podle směrnice o boji proti, o boji proti terorismu. Tady eh, máme 1 milion euro na eh, hub expertů Mohla byste prosím končit, protože máme ještě další body. Děkuji, to byla poslední informace ode mě. Děkuji vám. Děkuji, Tereza. Přejete si ještě to stručně schrnout? A vy jste mi dávala slovo? Dala. Dobře. Chtěla jsem prostě říct, že teď musíme hlasovat ale jen stručně jsem chtěla dodat, že mi z toho zcela jasně vyplývá, co je hlavním problémem. A na to jsem myslela také. To, tato směrnice totiž musí stanovit minimální normy a zacházení eh, sobětmi v průběhu trestního řízení je pak musí plnit, protože navíc tu jsou další směrnice, které se týkají obětí jako migrantů a nebo obětí e, nezletilých, ale tam, kde jde konkrétně o trestní řízení, je to e, jiná situace, proto musíme rozšířit tedy působnost. A je zapotřebí, aby členské státy respektovaly to žádané minimum. Jinak, až budeme diskutovat o trestním řízení, nebudou zde informace pro oběti, nebudou vědět, eh, o čem je eh, obvinění, eh, obžaloba, nebudou vědět dál, co se děje. O tomto jednáme také mezi sebou a musíme také nás radou, abychom dosáhli takových věcí, které pak budou aplikovány v členských státech. Samozřejmě, že bychom chtěli dát prostor pozměňovacím návrhům ode všech. Nicméně musíme tento text připravit jako konkrétní nástroj, tak aby oběti, které mohou být například eh, Španělé, kteří jsou v eh, Itálii, eh, prostě jakákoliv oběť kdekoliv v Evropě musí mít patřičnou ochranu. V této zprávě ale nemůže být úplně všechno. My si to uvědomujeme a snažíme se tam dostat to nejdůležitější, minimální eh, normy. Děkuji. Děkuji mm, kolegyně za spolupředsedání a nyní budeme hlasovat. Než začneme hlasovat, Chtěla bych vás upozornit, že zde máme 25 eh, členů eh, delegaci eh, právníků a soudců, polskou reprezentací a informačním centrem. Budeme také diskutovat o právních změnách a právním státu eh, v Polsku. To, pokud eh, máte zájem o to, tuto schůzi, bude se to konat od 9.15. 1. března 21. března v místnosti 5E3 eh, e ASP. Prosím, kolegové, pokud máte zájem, přihlašte se sekretariátu. Kolegové, informace o dnešním hlasování byly rozeslány minulý týden sekretariátem. Chtěla bych ale ještě jednou stručně připomenout postup. Podle nařízení o agent struktuře pro základní práva. Výbor Libe je konzultován ohledně jmenování členů vědeckého výboru této agentury. Tento vědecký výbor se skládá z 11 nezávislých osob vysoce kvalifikovaných v oblasti základních práv. Jejich eh, Funkční období je pět let a není obnovitelné mandát stávajícího vědeckého výboru vyprší 3. června 2018. Výbor Libe vyjádřil, nebo má vyjádřit své preference eh, v pořadí 21 eh, kandidátů. Budeme hlasovat elektronicky, tajně. Budeme hlasovat o kandidátech jednom po druhém eh, v abecedním pořádku a Eh, pro eh, eh, pořadí kandidátů budou brány v úvahu hlasy pro každého daného kandidáta. V případě rovnosti hlasů pro kandidáty budou v postavení ex equo. Prosím, mějte na paměti, že řídící orgán této agentury žádal výbor Libe, aby nezveřejnil výsledky hlasování, dokud řídící výbor nebude mít příležitost jmenovat členy vědeckého výboru 17. až 18. května 2018. Nyní tedy budeme hlasovat. Pokud si přejete vyjádřit podporu pro kandidáta, pak hlasujte pro. Pokud ne, hlasujte buď proti, nebo se zdržte. Prosím, hlasujte maximálně pro 11 kandidátů. Děkuji. A nyní můžeme zahájit hlasování. Then open the vote. Zahajuji hlasování. Uh, is, uh, yeah, uh, the first candidate is... První kandidát. Eleven Bantekas. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Ještě ne, ještě ne, říká paní předsedkyně. Uh, uh-huh. Okay, I close the vote. Končím hlasování. Druhý kandidát. Prosím? Jenom Prosím vás, my, co chceme pro někoho hlasovat, hlasujeme ano. Když nechceme pro někoho hlasovat, musíme hlasovat ne, nebo prostě se neúčastníme, jenom abychom si to vyjasnil. Musíte hlasovat proti, abychom si to vyjasnili. Pokud si daného kandidáta nepřejete, hlasujte proti. Tak musíme začít znovu. Děkuji. Ne, my bychom prostě nehlasovali, takže by plusy byly prostě hlasy pro kandidáta. Dobře, takže se dohodneme. Pokud nechcete daného kandidáta, tak prostě nebudete hlasovat. Dobře, a v tom případě tedy hlasujeme znovu od začátku. Takže kdo si daného kandidáta nepřeje, nehlasuje. Musíme tedy opakovat hlasování pro prvního kandidáta. Ilias Bantekas. Zahajuji hlasování. Nothing. Uh, the second vote. Druhé hlasování. Petr Bartlett. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Promiňte, paní předsedající, já jsem pochopil to tak, že když se hlasuje pro, tak hlasuji. E, pokud nechci pro toho kandidáta, tak nehlasuji. A co když se chci zdržet? Aha. The only votes we... Jediné hlasy, které se budou počítat, jsou pozitivní hlasy. Jen hlasy pro, jen hlasy pozitivní se počítají. Ale samozřejmě můžete se zdržet. Kiran Bradley, zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Děkuji. Další François Chepu. Open the vote. Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Thanks. Děkuji. Další kandidátka, další kandidát je John da Silva Luis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Další na pořadí paní Teodora Kosta Kopulu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Další. Joana Kuleša, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jako další Tav Maloj. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další Vera Messing. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další Anja Mír. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další Francesco Palermo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další Dan Roman. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Další Andráš Sajo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další Martin Šajnin. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další kandidát Niko Šriver. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další. Achilles Cordas. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další. Julia Vahing. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další. Jens Vensted Hansen zahajuje hlasování. Končím hlasování. Další Ane Waldschmidt. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další. John French. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ale poslední Siniša Zrinščak. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Uh, no, no, Aha. I am sorry, we don't announce the... Já se omlouvám ještě závěry z tohoto hlasování. Ty výsledky budou důvěrně sděleny řídící radě agentury a posléze o tom budeme informováni i my. Omlouvám se, kolegové. Děkuji za účast při hlasování.